Regarding today's agenda, the request... Dobré ráno. Pokud jde o dnešní program, pan Gambus požádal, aby bod 6 o Evropském námořním a rybářském fondu a bod 4 výměna názorů týkajících se osvětlovacích těles, aby se e, tyto body prohodily. Dále, abychom měli lepší vyváženost mezi dopoledním a odpoledním hlasováním, body 17 a 23 se přesunou na ráno po hlasování o plastech. Pokud nejsou žádné námitky, tak můžeme tedy eh, schválit program s těmito změnami. Ve složce máte zprávu z mise Envy do EEA eh, v Kodani 17. a 18. září a dále eh, zprávu z mise na politické forum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji v sídle OSN v New Yorku. To se konalo 16. až 18. července. A to byla akce eh, společná s výborem DEVE. Dále 27. listopadu Evropský parlament spolu s Evropskou komisí bude eh, hostit eh, konferenci na vysoké úrovni s názvem Výzkum a inovace v EU eh, v našem každodenním životě, zlepšování každodenního života Evropanů, výzkumem a inovací úspěšné příběhy. Konference se bude konat v hemicyklu v parlamentu. Bude se hovořit o pokrocích ve zdravotnictví, o čistší energii, o výzkumných projektech financovaných EU. A tato konference bude příležitostí ukázat již dosažené výsledky a také příležitostí pro e, politiky vyměnit si e, nové myšlenky týkající se výzkumu a inovací se zúčastněnými stranami občany a také se zástupci institucí EU, členských států, univerzit a výzkumných e, ústavů. Předseda Tajany a pan komisař Médáš budou eh, hostit tuto konferenci a bude to konference, kde především se budou projednávat témata Envy a budou tedy hodně zúčastnění poslanci z výboru Envy. Všechny informace o konferenci a registrační stránku najdete na eh, stránkách Evropského parlamentu a rozešleme to našim poslancům. Dnes máme tlumočení do 20 jazyků a jako obvykle eh, složka ke schůzi je k dispozici v elektronické podobě přes aplikaci e-meeting a eh, schůze se přenáší na internetu. Nyní eh, k mm, mechanismu civilní ochrany Unie. Druhý neformální trialog se konal eh, toto pondělí večer v prostorách parlamentu. Diskuse začala diskusí o rozpočtových otázkách. Je jasné, že mezi radou a parlamentem eh, je zatím velký Eh, názorový rozdíl a zatím se nedaří toto překonat, především kvůli postoji rady, kteří, který předpokládá, že všechny prostředky pro nový mechanismus půjdou jenom z přerozdělení peněz. Diskuse pokračovala tématem prevence a stupněm informovanosti, eh, které, eh, nebo informací, které se mají sdílet mezi členskými státy a Unii. Rada ve svém návrhu předpokládá, že Eh, do, dojde k automatizovanému spouštění mechanismu a komise bude automaticky spouštět postup dohledu. Samozřejmě parlament je proti jakýmkoliv automatismům. Dále také přetrvávají velké názorové rozdíly ohledně resk EU eh, e Eh, podle, eh, tak jak to rada navrhla, tak je nejasné, jak by to vlastně fungovalo a jaká by byla přidaná hodnota. Předsednictví chce dosáhnout dohody, ale zatím, na rozdíl od parlamentu, který přišel s kompromisními návrhy předsednictví, eh, neposkytlo žádnou smysluplnou nabídku. Další neformální trialog proběhne na začátku listopadu. A teď tedy přejdeme k bodu 6. Evropský námořní a rybářský fond. Jedná se o projednání návrhu stanoviska. Spravodajem je pana Gambus a má slovo. Děkuji. Komise v červnu předložila nový legislativní návrh týkající se fondu na období 2021 až 2027. Jak víte, cílem tohoto fondu je financovat rozpočet Unie na podporu společné eh, rybářské politiky, námořní politiky Unie a také na financování mezinárodních závazků Unie v oblasti zprávy rybí populace zem a v souladu s eh, rozvojovými cíly. Já bych chtěl poděkovat komisi za její sdělení. Myslím, že to je dobrý základ pro to, abychom jakožto spoluzákonodárci mohli eh, se dopracovat k optimální eh, dohodě. Eh, chci také poděkovat komisi za to, že posílila ten ekologický aspekt fondu, soustředí se na ochranu námořních ekosystémů a 30 rozpočtu fondu by mělo jít na zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se klimatickým změnám. Dále eh, je také dobré, že se tam podařilo zapracovat prvky týkající se udržitelného rozvoje. Jsou tam tři hlavní pilíře spoluřízení, Eh, rybolov při pobřeží a dočasné eh, úpravy. To by mělo všechno eh, řešit ekologické a sociální aspekty. Já jsem v této souvislosti předložili i pozměňovací návrhy. Pokud jde o spoluřízení v Katalánsku, odkud pocházím, se snažíme zapojit všechny dotčené eh, aktéry, vědce, rybáře, občanskou společnost, neziskové organizace a Jedná se tedy o rovné, spravedlivé rozdělení odpovědností, eh, rozdělení eh, pravomocí při rozhodování a postupujeme na základě znalostí a snažíme vždy je se jednat rychle, fungovat ekologicky a respektovat princip e, předběžné opatrnosti. Tento model e, nedávno uznala FAO jako model e, vhodný následování v rybářských politikách, což je významné uznání. Měli bychom také mít nástroje, které umožní poskytovat odpovědi v reálném čase eh, na eh, různé problematiky rybářství a tento fond eh, by měl zahrnovat podporu těchto nových mechanismů u profesionálního rybolovu, rekreačního rybolovu a o akvakultury. Dále potřebujeme proaktivní řízení, tak aby se koordinovaně eh, zpracovávaly informace v reálném čase a na základě vědeckých a technických znalostí by se přijímala rozhodnutí se zapojením eh, všech zúčastněných stran. Takto by se měla udržet biologická, ekonomická a sociální udržitelnost eh, Eh, rybolovu i akvakultury. Dále chceme uspůsobit eh, rybolovnou, eh, rybolovné možnosti kapacitám a proto je třeba dočasně někdy přerušovat rybolov a toto dočasná přerušení by měla být v plánech rybolovu. Je třeba postupovat na základě principu proporcionality, je třeba vyhodnotit Eh, jaké budou třeba ztráty z tohoto dočasného zastavení rybolovu a eh, to by se potom mělo nějak eh, kompenzovat. Proto si myslím, že je důležité, aby toto přerušení činnosti dle nového fondu by se neměly označovat za mimořádné, protože zvláště v době uh, uh, růstu těch nových jedinců je třeba je chránit tak, aby abychom zachovali udržitelnost rybolovné populace. No a to třetí téma, které je také velice důležité, to je rybolov při pobřeží. Komise argumentuje, že takzvaná eh, drob, eh, drobná, nebo flotila drobných eh, rybářů představuje 75 a z toho důvodu chce se soustředit fondem právě na tuto flotilu. Říká, že představuje většinu rybářského Eh, odvětví. Nicméně tento argument eh, neodpovídá eh, nebo nevyhovuje všem rybolovným oblastem a všem flotilám. V některých případech, totiž v některých oblastech představuje takováto flotila pouze 50 a potom by mohlo být 83 být vyloučeno z tohoto fondu, což by mohlo znamenat veliké eh, nespravedlnosti mezi jednotlivými eh, námořními oblastmi. Takže já myslím, že je třeba toto navázat eh, definici toho rybolovu na to, že funguje lokálně, funguje no, v malých rybářských vesnicích a podobně. Protože právě tyto malé obce jsou ty, kterým nejvíce záleží na možnosti zachovat rybolovnou populaci ve svém okolí protože bez péče o eh, námořní prostředí nebudou ryby, bez ryb nebudou rybáři a bez nich, eh, bez rybářů nebudou ani mnoha eh, přímá i nepřímá pracovní místa, která s rybolovem souvisejí. Je tedy třeba to spoluřízení zavést důsledně ve spolupráci se všemi aktéry. Já už nechci hovořit o moc déle, paní předsedkyně, jenom chci říci, že doufám, že budu moci spolupracovat se všemi spolupracujeme s zpravodaji, abychom eh, dosáhli konsenzu, abychom zajistili udržitelnost eh, rybolovného prostředí eh, a udržitelnost místních rybářských komunit. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Thank you very much, Mr. Gambus. Now... Děkuji vám, pane Gambusi, a nyní se obracím na stínové zpravodaje a první pan Tanasesku. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho podrobnou práci na této zprávě. Samozřejmě eh, oceňujeme snahy komise, pokud jde o vypracování návrhu k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu na období 2021-2027. Jak víte, tento návrh se snaží podpořit plnění cílů společné rybářské politiky, podpořit eh, zavádění evropské eh, námořní eh, politiky a řešit také zprávu oceánů. Vítáme návrh komise, protože zajišťuje kontinuitu, zjednodušení, flexibilitu, především pokud jde o vypracování národních programů, je tam obsaženo administrativní zjednodušení, a je tady snaha sladit fungování fondu s jinými fondy. Nový eh, fond by měl vytvářet synergie s dalšími relevantními fondy Unie a vzájemně by se měly ty fondy doplňovat. To by mělo eh, zjednodušit fungování fondu ve srovnání s velice složitou eh, architekturou fondu v předchozím období. zdůrazňujeme význam akvakultury a nemůžeme souhlasit s pětiprocentním snížením rozpočtu fondu ve srovnání se současným fondem. Kromě toho investice do akvakultury a zpracování bude, budou moci využívat pouze finanční nástroje, které budou řešeny ustanoveními nového společného nařízení. Eh, jak víte, ryby jsou důležité z hlediska výživy, eh, potravinové bezpečnosti a měli bychom tedy podporovat eh, i udržitelný rozvoj akvakultury. Ve stávajícím textu myslíme si, že investice do produktivní akvakultury by také měly dostávat podporu, tak jako tomu bylo dříve. Shodneme se na tom, že financování je důležité pro uchování mořských biologických zdrojů, pro mm, zabezpečení dostatku potravin, pro udržitelnost ekonomiky a je to důležité i pro zdraví, bezpečnost a pro eh, udržitelnou zprávu moří a oceánu. Děkuji. Děkuji. A paní Meissner. Já, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji On uvedl již mnoho, mnoho věcí, které naprosto podporuji a pokládám je za naprosto správné. Od roku 2009 se zabývám integrovanou náborní politikou, která je evropskou politikou od roku 2007 a pokládám ji za velmi důležitou. Oceány hrají velkou roli, v Evropě také máme mnoho moří a je zásadní, abychom se nestarali pouze o rybářství a akrovakulturu, ale také o vše ostatní, co se moří týká. A Tady si myslím, že je důležitý krok, že jsme rozšířili Evropský rybářský fond na Evropský námořní a rybářský fond. To bylo v roce 2009. Nejdříve jsme měli pouze malou část peně na rozvoj integrované námořní a mořské politiky, ale byl to start a to je dobře. Většina peněz se využívala pro realizaci rybářské reformy, to je také správné. I v této oblasti musíme učinit ještě mnohé, abychom v Evropě dosáhli udržitelnosti. Momentálně jsme měli 647 milionů, to byla integrovaná námořní politika a 3 miliony z toho šlo na to, co nepřímo souvisí s rybářstvím a technickou podporou. Je to tedy v podstatě relativně malá část, ale přesto je to velký úspěch, neboť i tyto peníze přispěly například k tomu eh, prosadit eh, námořním územní uspořádání. To je velice důležitý nástroj pro to, abychom dosáhli trvalého, udržitelného modrého růstu. Modrý růst jsme právě také zavedli v rámci Evropy 2020 a jenom v roce 2010 Modrý růst vytvořil desítky milionů eur a 34 milionů přímých pracovních míst. Proto je ovšem důležité, aby moře byla čistá a e, tady máme před sebou ještě velké množství práce. Pak máme regionální strategie pro Baltskou oblast, pro Jonské moře, pro Jaderské moře a další. Ale mnoho práce ještě je před námi například v oblasti znečištění moří, změna klimatu a to také potřebuje jisté akce ze strany Evropské unie. Neboť v zásadě to souvisí i s, tím, s tou globální úrovní. Pro mne je důležité, že tady jmenujeme i Mezinárodní zprávu moří to je to, co si nyní Evropská komise jak si vzala za cíl, chce být příkladem pro celý svět a e, ukazovat tedy světu, zda by nebylo možné to, co jsme již úspěšně dosáhli pomocí nasíme integrované námořní politiky, zda by to nebylo možné dále rozšiřovat. Jisté peníze tady máme pro přímé řízení, ale je třeba to ještě rozšířit. Je to asi 829 eh, milionů eur. Ale pokud se chceme zabývat otázkami znečištění plastů, pokud chceme mít čistá moře, čisté oceány, a mít skutečný udržitelný mořský růst na evropském pobřeží, tak potřebujeme více peněz. Ale jako start je to dobré, já vám děkuji a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a samozřejmě se s panem zpravodajem. Děkuji. Takže paní Ekstrem tady není. Ještě někdo si chce vzít slovo? Eh, paní Zito z komise. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska a také za eh, vystoupení, eh, která jsem si pečlivě vyslechla. Dovolte jenom pár komentářů. Za prvé zjednodušení. Zjednodušení znamená, že máme širší rozsah eh, volitelných opatření, nemáme tam nějaký vyčerpávající eh, seznam opatření a znamená to, že vlastně cokoliv může být podpořeno, kromě jasného seznamu těch operací, která způsobilé k financování nejsou. A díky tomu by členské státy měly mít poměrně velkou flexibilitu, eh, tak aby podporu směřovali dle svých konkrétních potřeb. Eh, schémata spoluřízení jsou tedy také financovatelná v tomto rámci. Druhý komentář. Cílem je lépe podpořit plnění společné eh, rybářské politiky a jejich cílů. Chtěla bych také připomenout, že se jedná i o námořní fond, to znamená, Eh, ty cíle nejsou jen cíle rybolovné politiky, ale také cíle udržitelné akvakultury, ochrany námořní biodiverzity, modré ekonomiky a dále plnění mezinárodních závazků Unie, pokud jde o zprávu oceánů. Jak všichni víte, CFP se zakládá na přístupu založeném na ekosystému. To znamená, že je třeba při řízení rybářství zohledňovat i jiné lidské činnosti a je třeba také být v souladu s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí. Především plnění řádného environmentálního statusu v mořském prostředí, to je eh, průřezový cíl, k němuž by měl přispět i tento fond. A také chci připomenout, že návrh zahrnuje i podporu ehm, oblastí Natura 2000. Komise také navrhla posílit podporu eh, schromažďování informací o námořním prostředí. To je důležité eh, například pro plnění požadavků směrnice o eh, přirozeném prostředí ptáků anebo v námořním prostředí. A dále by fond také měl podporovat čistá a zdravá moře a provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství. Ještě na závěr, pokud jde o cíl eh, cíle uchovávání v rámci CFP, my jsme navrhli eh, podporu lépe zacílit eh, na MSP jí. E, například e, to je řízení kapacit, e, povinnost povin, plnění povinností souvisejícími s přistáváním a plnění víceletých plánů. Poslední komentář. Naše zkušenosti ukazují, že opatření týkající se mimořádného zastavení může být používáno nesprávně. To znamená, že nepomáhá ve výjimečných zkušenostech v dobách skutečných krizí. Proto jsme navrhli eh, ten systém kompenzací eh, soustředit na nepředvídatelné události, které působí vážné škody eh, v rybolovném odvětví. To byl náš cíl. Děkuji. Děkuji, pan Gambus. Děkuji, paní předsedkyně. Um, velice stručně chci poděkovat za laskavá slova všech eh, vystupujících v diskusi. Chci říci, že my také nesouhlasíme s tím snížením o 5 a obecně souhlasíme se vším, eh, co se týká modré a udržitelné ekonomiky. Myslím, že tedy máme společný základ k dobré práci na této zprávě a jak už jsem říkal na začátku, jsem k dispozici všem stínovým zpravodajům a dalším kolegům, tak abychom mohli co nejlépe formulovat tento návrh stanoviska pro příslušný výbor. Děkuji. Um, that means uh, we... Takže máme teď eh, probrán tento návrh stanoviska. Lhuta je 16. říjen. Hlasování v eh, tomto výboru je plánováno na zasedání 29. listopadu. A příslušný výbor pro rybo, rybolov bude hlasovat pravděpodobně v lednu, takže tím máme dokončen tento bod. We are trying to find out if the next rapporteur is going to show up or not. Uvidíme, jestli zpravodaj pro příští bod eh, dorazí, tak prosím o strpení. Well, now we can move to the next item. Můžeme přejít k dalšímu bodu. Je to zvážení návrhu stanoviska o Evropském sociálním fondu Plus. Spravodajné pan Bušoj, kterému nyní dávám slovo. Děkuji velice za slovo a omlouvám se za pozdní příchod. Původně jsem měl vystoupit v 10 hodin. Kolegyně a kolegové, v květnu 2017 předložila komise návrh eh, nařízení pro zřízení fondu ESF+. Je to flexibilní mechanismus, který má řešit stávající výzvy v oblasti trhu práce. Více než 20 evropských občanů je vystaveno chudobě, sociálním vyloučení a neza, nezaměstnanost stoupá. Poměrně značný počet eh, lidí eh, má problém integrovat se do celého procesu v těchto kritických dobách. Je zapotřebí všech to pojímat eh, s nutností zůstat konkurenceschopní na globální scéně a sociální začlenování je velice důležité tento mechanismus eh, mají v eh, úmyslu snížit administrativní zátěž tím, že se spojí různé fondy, Evropský sociální fond, eh, Iniciativa pro zaměstnávání mladých lidí a podpora nejvíce chudým, potom program pro sociální inovace a samozřejmě Evropský zdravotní program. Jde o posílení evropské sociální dimenze prostřednictvím flexibilních mechanismů a Eh, tím pádem eh, vše zjednodušit a snížit administrativu, což bude v zájmu všech eh, občanů. Pokud by tady byl ústřední program, tak by to byl špatný signál pro evropské občany v tom smyslu, že zdraví by mělo zůstat hlavní prioritou, ačkoliv se tak nezdá vzhledem k tomu, co se odehrává v evropských institucích. Pokud je o návrh stanoviska, tak chci říct, že v období, kdy roste skepticismus v souvislosti s Brexitem, se domnívám, že jednotný eh, evropský program pro zdraví by byl proti očekávání občanů. Ukazuje tak poslední průzkum Eurobarometru, podle kterého většina občanů je přesvědčena o tom, že Evropská unie by měla více Eh, investovat do zdraví. Proto bych dal přednost tomu, aby z eh, ESF Plus eh, byl samostatný program v rámci příštího víceletého finančního rámce a děkuji za všechny, děkuji všem kolegům a také koordinátorům za podporu. Pokud by to nebylo možné, tak by samozřejmě jsme měli exkluzivní kompetence pro tento, toto vlákno programu. Podle hodnocení v polovině období bylo dosaženo významných úkolů, eh, úspěchů. Dovolte, abych zdůraznil nejvýznamnější prvky tohoto návrhu. Zřízení eh, referenční sítě eh, Evropa 24. Je potřeba vytvořit síť, která by byla schopná reagovat na epidemie a také, aby řešila problematiku prchlíků. Jde o to také bojovat eh, proti šíření HIV a eh, zajistit prevenci tuberkulózy a dalších eh, onemocnění. Je potřeba také posuzovat možnosti nových technologií. To se týká také pro činnost v přezraničním režimu. Pokud je o snížení rozpočtu, samozřejmě snížení není nějak výrazné, ale stále je to snížení v tomto návrhu Evropské komise. A samozřejmě souvisí to s, se změnou priorit pro příští víceletý finanční rámec. Unie nebude schopna řešit eh, adekvátně příslušné úkoly a výzvy se sníženým rozpočtem. Samozřejmě tyto velké úkoly Eh, se objevují ve stále hodnější míře. Rád bych upozornil na antimikrobiální rezistenci, která představuje velký problém, na něž musíme najít na evropské úrovni řešení. Pokud nebudeme mít příslušné prostředky, tak nebudeme schopni čelit eh, četným eh, rizikům v oblasti zdraví nebudeme schopni eh, adekvátně provádět prevenci. Je zapotřebí eh, snížit eh, mm, nerovnosti v přístupu k lékařské péči. Proto žádám ve svém návrhu aby eh, byla zachována ta eh, částka 450 milionů. Také navrhuji následující. Je zapotřebí eh, intervencí v oblasti veřejného zdraví, zvýšit diagnostiku a screening. Je zde řada zdravotnických rizik, a je tady také stále rostoucí počet lidí s určitým tělesným postižením. Je zapotřebí eh, předcházet nerovnoměrným možnostem, pokud jde o zdravotní péči. Dochází k, k, vyššímu, k zvyšování počtu rizik a snižování um, možností pro občany aby se jim dostalo adekvátní lékařské péče. Domníváme se, že v rámci tohoto nástroje je zapotřebí prostředky zachovat. Musíme také maximalizovat efektivitu zásahů Evropské unie. Musíme rozvíjet spolupráci s relevantními mezinárodními organizacemi, jako je například VHO a OECD. To je v mém pozměnci návrhu 21. Také vyzývám komisi, aby maximálně snižovala bariéry pro Eh, účast některých členských států. Samozřejmě jedná se o situaci, kdy některé členské státy eh, nejsou nadšeny z toho, že koordinace bude prováděna na evropské úrovni. Samozřejmě se domnívám, že úspěchy současného programu budou ještě posíleny během příštího, příští realizace programu, vzhledem k tomu, že Evropská komise disponuje dobrými odbornými znalostmi pro podobné akce. Dovolte, abych poděkoval za vaši pozornost a Velice rád se vyslechnu eh, příspěvky stínových zpravodajů a ostatních kolegů. Ještě jednou se omlouvám za pozdní příchod. Opravdu jsem se domníval, že přijde na dobu 10 hodin. Děkuji. Děkuji, pane Boši. Vaše spoždění je pochopitelné. Nyní pan Palmer, který eh, vystoupí za paní Kadenbach jakožto stínovou zpravodajku za, SM, za SAD. Děkuji. Paní Kanembaková se omlouvá nemohla se dostavit, protože řídí se setkání stínových zpravodajů pro výbor Agri. Dovolte, abych přenesl několik hlavních bodů. Chci vyjádřit svoji podporu zpravodaji. Je jasné, že zdravotní program by neměl být součástí fondu ESF+, a proto navrhuje jej vyjmout eh, z toho fondu ESF+. plus Je zapotřebí, aby tento zdravotní program byl samostatným programem v rámci příštího víceletého eh, finančního rámce. Paní Karen Bachová rovněž souhlasí se zpravodaním v tom, že výrazné snížení fondů pro to vlákno zdraví je významné je zapotřebí nadále pracovat na problematice mikrobiální, eh, bakteriální rezistence a je zapotřebí rozvíjet ambiciozní programy EU v oblasti zdravotnictví. Paní Karenbachová by ráda požádala panu předsedkyni, aby eh, tento bod byl nadnesen na konferenci předsedů. Již, je zařazen, již byl zařazen na pořad ale v poslední chvíli byl odstraněn. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Palmere. Nyní paní Jatemake. Jak možná víte, tak já nejsem zastánkyní toho, aby Evropská unie strkala prsty tam, kam nepatří. Nicméně v souvislosti s problematikou zdraví tady máme co dočinění s vysokou přidanou hodnotou spočívající v hlubší spolupráci a efektivnější a více začlenující systému evropské, na evropské úrovni, pokud je o zdravotní péči a boj proti chorobám. Nové technologie, stejně jako stárnoucí evropská populace, představují eh, výzvu, ale také příležitost k tomu, abychom znovu promysleli eh, design národních zdravotních systémů a uvažovali o tom, jak je zeštíhlit a učinit více produktivní. Ve Finsku, kde žijí, jsme již sáhli k ambiciozním akcím v oblasti elektronického zdravotnictví a využívání údajů o pacientech prostřednictvím zabezpečených databází. Digitalizace proměňuje vše. A to platí také pro zdravotní péči. Zdravotní program je ideálním nástrojem pro výměnu osvědčených postupů. Návrh na zřízení ESF plus se opravdu zaměřuje na téma synergií a potenciální přínos těchto synergií. Přirozeně je to hezké slovo, líbivé slovo, a možná se používá e, nadmíru. Doufám ale, že se projeví v praxi, že skutečně synergie mohou být přínosné. Zdravotní péče samozřejmě má dopad na životy lidí všude. Podkladové dokumenty pro rozpočet pro zdravotnictví eh, jasně ukazují, že zdravotní péči lze podporovat také prostřednictvím dalších nástrojů, například Invest EU, Fond pro regionální rozvoj a program Horizont Evropa. Ráda bych eh, požádala komisi, aby se vyjádřila konkrétněji ohledně potenciálních přínosů pro zdravotnictví z těchto konkrétních nástrojů, které se liší. Děkuji předem za spolupráci a budu se těšit na výsledek naší diskuse. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Opravdu málo kdy se stává, že se v něčem shodnu s kolegou z EPP, ale zde musím překvapivě říct, že nemám vůči stanovisku zpravodaje žádné větší výhrady. 70 Evropanů chce, aby Evropská unie dělala více ve zdravotních a sociálních otázkách, ale současný návrh víceletého finančního rámce jde přesně opačným směrem. A musím říct, že tedy nejen já jsem znepokojená zahrnutím programu činnosti Unie v oblasti zdraví do rozšířeného Evropského sociálního fondu plus. Zatímco vůle řešit společensko-ekonomické předpoklady zdraví vytvářením synergií mezi sociální a zdravotní stránkou je pozitivní krok, celková navržená zpráva je přinejmenším znepokojivá. Evropské instituce v poslední době obchází klepy, že v příštím legislativním období dokonce ztratíme komisaře pro zdraví. A existuje prý také možnost, že by ani DG Sante v příští komisi nebylo. Za situace, kdy veřejnost od Unie očekává ve zdravotnických otázkách více zapojení, je navrhované snížení prostředků v této oblasti o 8 ve srovnání s obdobím 2014 2020 zcela nepochopitelné a neakceptovatelné. SF Plus je pod tlakem, aby z méně prostředky dělal mnohem více. Často tu zdůrazňujeme, že zdraví není jenom fyzické, ale i psychické. V tomto směru velice vítám iniciativu pana zpravodaje. Nicméně, jak to chceme provést, když, si a, když ani současné prostředky nestačí na pokrytí většiny hrozeb fyzických a ještě je dokonce snižujeme? Rozpočet přidělený na zdravotní otázky by měl být výrazně navýšen. Potřebujeme posílit zdravotní program a nikoli je oslabit. Rozpočet, který bude k dispozici pro činnost Unie v oblasti zdraví během příštího víceletého finančního rámce, by měl být navýšen, navýšen alespoň na stejnou úroveň jako v současném víceletém finančním rámci, a to hovořím o úplném minimu, které nám dovolí alespoň alespoň udržet současný již tak už nevyhovující stav. Určitě je potřeba do celé zprávy systému více také zahrnout pacienty a jejich organizace. V tom se také s panem zpravodajem shodneme. Pokud bych to tedy měla schrnout, předložené stanovisko se mi líbí a budu se těšit na další spolupráci a panu zpravodaji za něj děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji velice. Paní Krostat? Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem se dostavila později, ale byla jsem na jiné schůzi. Já jsem velice ráda, že jsem to ještě stihla, eh, že mohu vystoupit a podpořit kolegu Busoje, protože on odvedl velice dobrou práci. Jeho, v mých očích je jeho zpráva perfektní On se nevyhýbal těm nepříjemným tématům a to je pravda. Musíme být odvážní. Ta perspektiva, kterou nám předkládá Evropská komise, abychom zaintegrovali zdraví do rozšířeného fondu ESF+, to je skutečně velmi problematický přístup, nebo tímto způsobem je vlastně e, ten program zdraví, jak si zahrneme do širšího kontextu a nebude tak efektivní a viditelný. Eh, my mu uškodíme, to je nepřijatelné, neboť veškeré průzkumy ukazují, že zdraví je pro naše spoluobčany velkým tématem a já si myslím, že my bychom je, když je chceme přesvědčit o přinané hodnotě Evropské unie, tak eh, podpoří Evropskou unii během příštích voleb a oblast zdraví je přesně ta oblast, kde občané by chtěli více Evropy. Eh, takže zdraví měl mít svůj vlastní oddělený eh, program, který bude dostatečně financován v rámci příštího víceletého rámce. Já opravdu v oblasti zdraví vidím přidanou hodnotu a pokud bychom se zachovali tak, jak to zachová kom- eh, navrhuje komise, tak tím to vlastně rozmělníme politiku Unie v oblasti zdraví. Já to nechápu, proč tam máme mít zdraví společně s integrací migrantů a zaměstnaností mladých. My bychom měli mít program zdraví jakožto prioritu příštího víceletého rámce. A to se pojí i s tím, jak to potrhuje zpravodaj, že ještě prostředky pro oblast zdraví byly dokonce sníženy, což já naprosto nechápu, protože výzvy v oblasti zdraví, které v Evropě máme, budou stále růst. Národní rozpočet pro zdraví se také snížení, ale máme my tady máme inovace, které přicházejí na trh, jsou nákladné, pak je tady výzkum, který se eh, zabývá čím dál tím komplexnějšími metodami terapie. Epidemy, které neznají hranice. Pacienti jsou čím dál tím více mobilnější. Pak tady máme trh pro léky a léčivé přípravky, profesionální pracovníci v oblasti zdraví, které jsou nuceni odcházet do zahraničí. Vše toto odchází, eh, promiňte, ukazuje, jak je velice důležité, abychom se zaměřili na program zdraví, na naši politiku v oblasti zdraví, abychom více a rychleji spolupracovali a komise naopak šlape na brzdu. To je naprosto nepřijatelné. Já pokaždé to takto vidím u každé konce mandátu. Kdykoliv, kdy máme myslet na budoucnost, tak vždy je tady snaha zrušit evropskou politiku pro zdraví. Naštěstí vždy byla zachráněna a to právě díky našemu výboru a snaze poslanců. A já doufám, že opětovně náš výbor bude dostatečně silný pro to, aby docházel zachránit politiku zdraví, abychom nemuseli zažívat tu tragédii, kdyby evropská politika pro oblast zdraví zmizela a byla zrušena. Děkuji vám. Děkuji, paní Grostet. Hlasí se prosím ještě někdo dalšího o slovo k tomto tématu? Pokud ne, tak požádám paní Grisár za komisi. A nebo ne? Je préfère passer la parole à mon collègue de la, de la DG Santé, qui est plus au fait des questions. Já jsem z DG Santé, tedy generální ředitelství pro zdraví. Dobrý den, dobrý den. Štefan Šrek zastupuji DG Santé. Ano, já bych také poděkoval zpravodaji a stínovým zpravodajům za jejich názory, které jsme si velice pečlivě vyslechli. Rád bych zdůraznil, že ve svém návrhu jsme se zaměřili i na to vlákno FSF+, plus na ty prvky, které představovaly tu hodnotu i v minulosti. A zaznělo to tady také z úst mnoha řečníků. Rádi bychom zdůraznili ten aspekt synergie. To, že vlastně do toho SF+, plus byl zakomponován, bylo zakomponováno to vlákno pro zdraví z předchozích fondů, představuje možnost eh, rozvoje synergií. Víme, že socioekonomické aspekty zdravotnictví mají vysoký význam a samozřejmě souvisejí také s těmi s problematikou sociálních prvků v programu v fondu ESF+. Nyní víme, že klasické ESF a sdílené řízení investovalo hodně do zdraví. Ve skutečnosti z, toho, z té části pro sdílené řízení ESF plynulo do zdravotnictví mnohem více prostředků a jsme toho názoru, že lze vytvořit mnoho synergií tím, že lépe sladíme investice s toho vlákna přímého řízení v rámci ESF a té, té části pro sdílené řízení v rámci ESF. Již je několik příkladů úspěšného fungování a doufáme, že spojením těchto dvou programů budou úspěchy ještě výraznější. Zde bych skončil. Samozřejmě vezmeme v úvahu také další komentáře, které se týkaly rozpočtu. Otázka rozpočtu té, rozpoč- té části pro rozpočet. Samozřejmě eh, je otázka, kterou je potřeba zvážit eh, souhrně při úvahách eh, na tom cel- nad tím celkovým rozpočtem. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Bušoj. Děkuji velice. Stručně prosím, rád bych poděkoval svým kolegům a kolegyním za jejich přívětivá slova k mému návrhu. Také jim děkuji za podporu myšlenky mít zde dva oddělené programy a také navýšit rozpočet. Pan Palmer jménem paní Bar- Bachové správně zmínil, že toto rozhodnutí musí být učiněno na konferenci předsedu. Uvidíme, jak se nám podaří přesvědčit lídry politických skupin a další kolegy z Europarlamentu k podpoře našeho stanoviska. Také děkuji za podporu myšlenky zvýšit rozpočet minimálně na tu hodnotu, kterou najdeme v tom současném rámci. Také připomínám, také děkuji za připomínku významu digitálního zdravotnictví. Eh, doposud tady eh, byla nedostatečná efektivita v rámci tohoto systému. Také děkuji paní Konečné za vyjádření její podpory. Rád bych také uvedl, že opravdu doufám, že ty zvěsti o tom, že eh, v příštím volebním období nebude komisař pro zdraví, jsou nesmysly. Myslím si, že nikdo neuvažuje o tom, že by eh, se takto do budoucna měla Evropská unie stavět k problémům zdravotnictví. Je totiž jasné, že eh, na zdraví evropským občanům velice záleží. Eh, jsou to věci, který musí dávat přednost jak centrální, tak regionální vláda. Ale je jasné, že evropské instituce zde musí přidat. Také děkuji paní Grostet. Euh, je suis totalement d'accord. Děkuji za vaši podporu, já s vámi naprosto souhlasím. Vy jste ještě k těm výzvám, které já jsem již pojmenoval, přidala některé další výzvy, které se tedy budou týkat příštího období. A je to naprostá pravda, co jste říkala. Je to velice špatný politický signál, který vysíláme, eh, pokud již program pro zdraví neexistuje dále jakožto samostatný program. Mnoho občanů by se mohlo domnívat, že to je jistá první etapa. Samozřejmě politika pro zdraví údajně tedy nezmizí zcela, ale bude, bude zařazena do eh, toho rozšířeného fondu, ale pokud bychom toto takto akceptovali, tak se vystavujeme velkému riziku, že nakonec politika pro zdraví jako taková zmizí. Děkuji vám mnohokrát za vaši podněty, názory, inspiraci a za váš postoj. A já doufám, že se nám podaří nakonec přesvědčit kolegy, aby nás podpořili na konferenci předsedů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Taky děkuji a blahopřeji vám k této velice dobré zprávě. Budeme ní hlasovat pravděpodobně 12. listopadu ve Štrasburku. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 17. listopad a výbor pro zaměstnanost, příslušný výbor, bude hlasovat 27. listopadu. Nyní se dostáváme k eh, bodu 4. Je to výměna názorů s komisí ohledně plánovaných opatření týkajících se osvětlovacích těles v souvislosti s právními předpisy o ekodesignu a o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích. Vítám pana Hacna, který vystoupí jménem komise a prosím, omezte se na maximálně 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne. Nejprve informace obecného charakteru. V současné době Eh, plně velice intenzivně pracujeme na balíčku více eh, než deseti opatření eh, o uvádění spotřeby energie na, na štících a tento balíček bychom rádi předložili ještě před lhutou, která byla stanovena parlamentem na polovinu března. Opatření týkajících se osvětlovacích těles jsou součástí tohoto balíčku. V současné době nemá komise žádný návrh, z toho důvodu, že kolegium se ještě musí rozhodnout. Vypadá to tak, že uvnitř komise ukončujeme konzultace, nyní jsme eh, spustili mechanismus eh, zpětné vazby a v, pros- v prosinci či lednu se bude hlasovat ve výboru. Konzultujeme také s VHO. Pokud jde o osvětlovací tělesa, která patří do důležité oblasti naší práce, a připomínám, že eh, na základě nařízení o osvětlovacích eh, těles eh, jsme nám podařilo snížit o 80 spotřebu. A pokud bychom měli do roku 2030 snížit spotřebu energie o 30 tak musíme zachovat Eh, tuto intenzitu a pokusit se během příštího desetiletí dosáhnout eh, dalšího snížení spotřeby pomocí eh, zářivek a osvětlacích těles na bázi LED diod. Jsou tady tři témata, která se velice často projednávala s, se zainteresovanými subjekty. Eh, je tady výjimka pro osvětlovací tělesa v divadlech. Na základě toho, že tato osvětlovací tělesa se měla používat eh, v eh, divadlech, tak tady vlastně byla určitá výjimka. Domníváme se ale, že tady ty obavy jsou oprávněné. Ta tělesa v divadlech se liší od těles, která máme v domácnostech. Budeme pokračovat s tím, že 80 eh, těch těles eh, bude vyňato z návrhu a neučiníme tak na základě toho, že tato tělesa se používají pro určitý účel, ale proto, jakou mají charakteristiku těch zbývajících 20%, pokud se nevyužijí, anebo ta, která jsou nejčastěji nejvíce zneužívána. Druhé téma, které projednáváme, jsou zářivky T8. Jednu z nich mám ve své kanceláři a jsou v mnoha kancelářích. Je to takové to tradiční osvětlení v kancelářích. Ne samozřejmě jenom v kancelářích. No, tyto zářivky obsahují rtuť. A pokud eh, by se přestali používat, tak by se ušetřilo ročně 3 až 4 teravatů energie za rok, což není bezvýznamné. Předložený návrh se proto zaměřuje na postupné, eh, postupný eh, postupné ukončení používání těchto těles a v současném eh, návrhu jsou také eh, určité výjimky. Třetí téma, které se hodně diskutovalo v rámci debat o předchozím nařízení, eh, je problematika fotosenzitivních osob. Je to oblast, která na jedné straně představuje tady oprávněnou obavu, ehm, z toho, jaký dopad mají zářivky na fotosenzitivní osoby. A problém byl, že se na trhu objevovaly zářivky, které měly zaučení eh, užití veřejných budovách. Jde o to, aby se používaly pouze určité, určitá osvětlovací tělesa tam, kde pracují um, fotosenzitivní osoby. Není to považováno za mezeru v zákoně. Rád se vyslechnu vaše otázky a připomínky a těším se na diskusi. Děkuji. Nyní dávám prostor kolegům jako první pan Líze. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji Paulu Hatsovi za Hacnovi za prezentaci komise. I nadále jsem toho názoru, že směrnice o ekodesignu je velice úspěšný nástroj pro to, abychom spořili abychom šetřili proudem a dalšími energiemi. Pan komisař Katajden jednou vypočítal, že celá směrnice o ekodesignu již do minulého roka přinesla tolik úspor energie, jak Itálie, kolik Itálie ročně spotřebuje. A další opatření při, povedou k tomu, že vlastně uspoříme tolik energie, jako je energetická spotřeba Švédska, takže to je velice dobré. Pouze při zavádění zákazu žárovky jsme, myslím, podcenili, jak důležité je to komunikovat, vysvětlovat, proč to děláme a jaké alternativy existují. A proto jsem poprosil, abychom dříve, než přistoupíme k dalším krokům a než komise se na nich dohodne, a my pak také budeme rozhodovat o tom, zda navrhujeme to, na čem se shodla komise, abychom tedy dříve, než tomu dojde, měli rozpravu a děkuji mnohokrát, že jsme si to takto zařadili na pořad jednání. Mám otázku, která se týká k těm lampám T8. Proč je ten důvod, nebo jaký je důvod toho, že je to navrhováno nyní, právě v tuto dobu? A co mě zajímá ještě více, a pokud jsem správně informován, je tady i zástupce z generálního ředitelství životní prostředí. Na základě jiné legislativy ROS se prý zvažuje, že mnohem, mnoho více, mnohem více osvětlovacích prostředků bude podléhat zákazu a to jsou ty, které obsahují rtuť. Možná proto existují důvody ale spotřebitele by to velice omezilo v jeho volbě. Proto je třeba si to velice dobře zvážit a také to nejdříve veřejně prodiskutovat. Když jsme zaváděli zákaz žárovky, když jsme o tom rozhodli, tak komise sama předložila studie, které ukazovaly, že rtuť v úsporných zářivkách je v podstatě zanedbatelná, neboť hlavní problém s tutí přichází od elektránem, když se spaluje hnědé uhlí. A když budeme šetřit energii, tak budeme spotřebovávat méně proudu a budeme mít méně rtuti v životním prostředí. Takže i když budeme používat ty eh, úsporné zářivky se rtutí, tak je to pro životní prostředí lepší, než bychom používali za no, klasickou žárovku. Ale klasická žárovka již tady není, i halogeny postupně jsou stahovány z trhu. Ale já bych byl přesto rád, kdyby nám k tomu komise něco řekla. A také bych byl rád, kdybychom tyto dvě věci sloučili, tedy jak spotřebitele, tak průmysl, respektive je donutili, aby nějakým způsobem spolu hovořili protože průmyslu je asi jedno, zda se o to stará generální ředitelství pro životní prostředí či pro energetiku. Oni pak mají ten zákaz, který se jich týká. Proto je třeba, abychom to dobře prodiskutovali a hlavně o tom dobře komunikovali, abychom nemuseli každý půl rok eh, být v situaci, že nějaké generální ředitelství něco zakáže. Důležité to nejdříve společně prodiskutovat. A já doufám, že ten větší zákaz, který plánuje generální ředitelství životní prostředí, pokud tedy ještě o něm není s konečnou platností rozhodnuto, tak si myslím, že bychom to ještě měli odložit. Já si totiž myslím, že trh to vyřeší sám. Žárovky typu LED jsou tak nadřazené těm ostatním typům, že si myslím, že se stejně sami o sobě prosadí. Druhá věc je ta, možnost výměny. Parlament minulý rok v výboru IMCO, myslím, že to byla paní Duron, zpravodajka, požadoval, aby osvětlení mělo vyměnitelné zdroje světla. Co to znamená? Pokud já si koupím nějakou lampu v v obchodě a po roce se rozbije letka, tak pro mě je důležité, abych nemusel vyhazovat celou lampu, ale pouze si vyměnil tu letko, to, ten zdroj světla, to osvětlovací těleso. A moje také možná, že se mi nelíbí ta barva světla a proto bych si také rád tu letku vyměnil. A komise pokud jsem správně informován, něco plánuje, ale v podstatě jenom proto, aby zlepšila dohled nad trhem. Ale nás jako poslance mnohem více zajímá spotřebitel. Pro spotřebitele je to výhodné, pokud může zdroj světla vyměnit. A proto bych byl rád, kdyby komise na to nahlížela také i z perspektivy spotřebitele. Ano, z technického pohledu to nelze všude. Jsou určitě typy designu, kde to nejde, jsou určité technické aplikace, kde to také možné není. Je třeba si to tedy detailně prodiskutovat. Ale jako takovou hlavní zásadu, abychom tam měli tu možnost výměny z pohledu spotřebitele a ne pouze z pohledu dohledu nad trhem, to je něco, na čem jsme se zde v parlamentu před rokem dohodli a proto prosím komisi, aby se na to ještě jednou podívala z perspektivy spotřebitele a také, aby nám vysvětlila, co tedy již připravují, co již mají na stole v rámci toho návrhu, který ještě není oficiální, jak jsem pochopil, ale který nyní je předmětem diskusí na komisi. Děkuji vám. Thank you. Um... Děkuji, pan Palmer. Děkuji. Byla tady zmíněna otázka divadelního osvětlení. Mě se na to často ptali organizace, které působí v mém volebním obvodu, především menší organizace, ne nějaká velká divadla, velké scény. Eh, jako je třeba divadlo, eh, bylo to třeba divadlo v Nottinghamu, které je financováno dobrovolníky, vedou ho dobrovolníci a musí si sami schánět peníze na provoz, anebo i třeba eh, malá, malé koncertní sály používají divadelní osvětlení Eh, takže to nejsou jenom divadla, ale i různé další sály. A uvítal jsem, že tady dnes zaznělo, eh, že ty obavy odvětví jsou oprávněné, komise je eh, uznává a samozřejmě budeme čekat na podrobnosti návrhu, tak jak vyplyne z hodnocení situace, z konzultace se zúčastněnými stranami a z mechanismu zpětné vazby. Zdá se, že tedy ty obavy byly vyslyšeny, i když stále tady mám ještě v hlavě dvě klíčové otázky, které bych si chtěl nechat vyjasnit. Bylo tedy řečeno, že 80 používaných divadelních světel by měli mít výjimku. Jak dlouhá ta výjimka bude? Bude to výjimka trvalá, nebo zvažuje komise, že se k tomu nějak ještě vrátí? Protože sály, které používají tato osvětlení, to potřebují vědět z hlediska svého finančního plánování, zda ta výjimka bude na tři roky, na pět let, na deset let a podobně na 20 světel, eh, které se asi bude muset vyměnit podle vašich odhadů. Eh, jsou to eh, možná nějaká speciální světla, je tady. Znamená to, že tedy se to bude nahrazovat nějakými dražšími světly, to by potom mohlo mít nepřiměřený dopad právě na malé sály ve srovnání s těmi velkými sály, velkými divadly. Eh, zajímalo by mě, zda tedy komise při svém jednání s odvětvím a se zúčastněnými stranami zvažuje, eh, zda ten stejný přístup pro všechny eh, bude vhodný, nebo zda zvažuje rozdílný přístup k různým sálům když jsou sály, které mají 20-30 tisíc diváků, kteří zaplatí zaplatí velké částky za lístky a pak jsou třeba malé koncertní sály, kde je 50 nebo 100 diváků a náklady na výměnu nějakých speciálních světel mohou být velice vysoké, nepřiměřené, zvláště pro ty menší sály. A i když to je jenom 20 celkového objemu světel, tak by to pro ně mohly být těžko absorbovatelné náklady. A zajímalo by mě, zda komise tedy uvažuje uh, o tomto odlož, odlišném přístupu v návrhu. Uvidíme, jak to bude pak eh, vypadat v podrobnostech, ale možná by se měly ty sály různých velikostí hodnotit jinak, aby se zohlednil dopad eh, nákladů na výměnu světel v těch menších sálech. Děkuji. Paní Auken. Øh, er er Děkuji, paní předsedkyně. Není to sice má oblast, které se nějak přednostně věnuji, ale je to důležitá oblast ta směrnice o ekodesignu, která byla, myslím, velmi úspěšná, i když se často říká, že Evropská unie se vměšuje do všeho, že řeší každou maličkost. Já si myslím, že tato směrnice ukázala, že spotřebitelé jsou, alespoň většina z nich, jsou vděční že nyní vidí, že se to ubírá správným směrem. Není vždy třeba postupovat takto direktivně, ale na druhou stranu my v Bruselu a ve Štrasburku, kdybychom se nezachovali tak, jak bychom se zachovali, tak bychom neustále měli na trhu tu Edisonovu klasickou žárovku, což je model, který je starý 100 let. Ano, po, byly jisté mýty, které byly rozšiřovány, že to světlo bude špatné, že pro člověka lepší je, je lepší teplé světlo z klasické žárovky a ne to studené osvětlení z těch úsporných. Ale není to pravda. Ano, je tady problematika divadelního osvětlení. Je třeba se věnovat otázce malých divadel. Měli by dostat výjimku je nutné zajistit, aby malá divadla mohla přežít, ale zároveň bychom měli nalézt nějaké vhodné řešení pro to, abychom docházeli i nadále prosazovat naši politiku, neboť divadelní osvětlení je problematické. Je třeba mít dobrý návrh a není možné, pokud technologie pokročila dál a neustále používat starou techniku, starou technologii, pouze proto, že někdo nám předkládá neustále nějaké důvody, proč nejde i provést eh, tu inovaci. Ano, je potřeba pomoci malým divadlům, ale zároveň nemůžeme bránit technického pokroku. Takže já bych si přála a jsem ráda, že tady dochází ke změně a doufám, že nakonec budou předloženy návrhy, které se budou věnovat ekodesignu a které vnesou novou perspektivu do této oblasti. Já si myslím, že základní myšlenka je dobrá, že je dobrá i pro spotřebitele a že bude dobrým nástrojem pro dosažení našeho cíle. Samozřejmě je nutné, aby nové typy osvětlení byly prodávány za rozumnou cenu, ale my chceme mít další opatření, která pomohou klimatu a toto je jedno z nich. Pak je ale třeba dbát na to, aby směrnice o ekodesignu byla realizována a implementována správným způsobem. Takže já se napětím čekám na celý balíček. Děkuji vám. Okay, thank you. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit k tématu? Pokud ne, tak pan Hudson má slovo. Ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. A děkuji kolegům, který, kteří vyjádřili podporu programu jako celku. My souhlasíme s tímto Eh, názorem a polovina energetických eh, úspor, kterých jsme dosáhli v této dekádě, eh, jsou právě díky ekodesignu a energetickým štítkům, protože možná ty žárovky jsou malou věcí, ale jsou všude přítomné, takže takže ty úspory jsou velké. Pokud jde o pana Lízeho, ano, ta komunikace, to je pravda, budeme komunikovat lépe, hlavně až se budou měnit štítky, což je legislativa, která se schválila loni, tak Chceme spolupracovat s průmyslem, s členskými státy, abychom vysvětlili spotřebitelům, jak používat štítky, co je na těch štítcích uvedeno, zvláště u těch výrobků s vysokou prioritou. Dále pro pana Lízeho jsem rád, že tady mám eh, kolegu z eh, DG životní prostředí, protože eh, pracujeme Eh, eh, třeba na věcech, které se týkají eh, myček na nádobí a dalších zařízení, a to právě řeší to druhé DG. Pokud jde o obecný zákaz žárovek obsahuj, nebo zářivek obsahujících rtuť, tady není na komisi rozhodnout, zda ano nebo ne. Provádí se přeskum stávajících právních předpisů o nebezpečných látkách a tento přeskum ještě neskončil, neuzavřelo se to žádným směrem. Bereme na vědomí vaše komentáře k této věci a určitě budeme mít ještě příležitost to prodiskutovat, než by se změnily právní předpisy. Pokud jde o zářivky T8, tak ten návrh změny je tady proto, že jsou na jedné straně alternativy v podobě ledek, a na straně druhé jsou tady možné energetické úspory, takže to je jednoduchý klasický přístup. Není to eh, vedeno ničím jiným a hlavním důvodem tedy je eh, ta energetická úspora. Pan Líze správně připomíná diskuse, které jsme měli o rtuti, eh, která byla uspořena tím, že se uh, Eh, omezovala některá světla obsahující rtuť. Eh, u těch nových eh, právních předpisů je možné, že půjdeme ještě dál, než jsou CFL a budeme používat letky, které nepředstavují takovéto nebezpečí. Dále zdroje osvětlení. Tam v tomto textu nezacházíme tak daleko, jak by si představoval pan Líze, nebo jak bylo změno ve zprávě, o které hovořil. My říkáme, že pro eh, orgány dozoru nad trhem by mělo být možné řádně testovat eh, eh, lampy a zářivky, které se dostávají na trh. V tom textu je uvedeno, že buď může pak být výsledek vyřazení té zářivky, anebo že Eh, nebo že ten přístroj obsahující eh, tu, ten zdroj světla to může eh, oskoušet nějak sám. Byla tady zmínka rizika vysokých nákladů v případě úplného stažení z trhu toho integrovaného výrobku. Tady můžeme najít evropskou přidanou hodnotu protože pokud ty výrobky přicházejí eh, z oblasti mimo Evropy, je tady možné zajistit spolupráci evropských eh, designérů, eh, protože v tom může být naše ekonomická síla. Takže proto netrváme na té myšlence vzájemné vyměnitelnosti ve všech případech. Pro pana Palmera a pana, paní Auken, pokud jde o menší divadla, pokud jde o časovou délku, v, ta navrhovaná výjimka není omezena v čase. Jsou to vlastně výjimky pro konkrétní typy eh, osvětlení a pokud eh, u toho daného typu osvětlení to divadlo to používá, bude to moci používat nadále Zatím je tam doložka o přeskumu eh, pět let pod vstupu v platnost, ale není eh, tady eh, přímo úmysl, že by se do budoucna měly měnit ustanovení týkající se divadelního osvětlení. Pokud jde o těch 20 jedná se o 20 z typů světel spíše než 20 celkového množství světel. Podle našich informací Eh, ty dotyčné typy světel nejsou eh, takové, které byste našli v menších divadlech. Vyrozuměli jsme, že to jsou spíše eh, specializovaná světla, třeba v tanečních divadlech se používají a nikoli na těch menších scénách. Máme tady mechanismus zpětné vazby, to je nová věc a to znamená, že během čtyř týdnů, které začínají zhruba nyní, je možnost i v této pozdní fázi procesu po všech těch konzultacích Eh, je ještě možné pro zúčastněné strany, aby znovu zareagovali a pokud by toto vyvolávalo nějakou obavu, eh, tak jsem si jist, že ty příslušné organizace nás na to upozorní, mají možnost se podívat na ten text tak, jak je teď navržen a reagovat. Ještě bych dodal dvě věci. Nikdy nikdo nenavrhuje eh, že ke dni, kdy to vstoupí v platnost, musíte vyhodit své zářivky, lampy a podobně. Eh, tady jde o to, že se eh, eh, navrhne, že už ty neefektivní věci se nebudou moci uvádět na trh, ale ty neefektivní věci můžete používat i nadále, dokud fungují a pak je nahradíte něčím jiným. tam, kde je možné nahradit lampu tou dobrou LED zářivkou, eh, tak eh, ty úspory by měly být opravdu eh, značné, protože i ta spotřeba energie je nižší než u klasických žárovek, ale ta finanční rovnice není, není takto jednoduchá. Každopádně chceme, aby divadla mohla snadno fungovat i nadále, ale jsme otevřeni dalším diskusím. Poslední věc, vím, že zítra eh, budete diskutovat o přeskumu nařízení LIFE eh, nebo programu, finančního programu LIFE. Chci jenom říci, že všechno, co děláme na podporu ekodesignu a energetických štítků a co děláme na podporu ekologie, eh, testování v orgánech pro dozor nad trhem, Eh, ten, je to financováno v rámci eh, dosahování ekologických cílů. A návrh eh, komise pro program LIFE na další období se bude hodně zaměřovat i na čistou energii. To všechno by mělo být v programu LIFE a to je jenom taková trochu upoutávka na zítřek je tady kolega z generálního ředitelství pro životního prostředí a kolega, který má na trh, na starost výrobky na trhu s energií a pokud samozřejmě budete mít nějaké další dotazy, tak se na nás obraťte. Děkuji. Děkuji. Děkuji za příspěvky do tohoto slyšení. Tím tedy končí naše diskuse před hlasováním. Hlasování je naplánováno na 11. Takže teď budeme muset přerušit a bude, můžete případně pokračovat v bilaterálních rozhovorech s panem Hacnem a jeho kolegy. Takže děkuji a sejdeme se v 11 hodin.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 Well, hello everyone. If you want to take your seats and uh, prepare. Kolegyně a kolegové, prosím, připravte si své hlasovací karty, tak abychom se mohli opět pustit do práce. Připomínám, že jsme na dopolední část eh, převedli dva, dvě témata z odpoledního programu. Je to bod 17 a 20. Máte-li tady připraveny své hlasovací karty? Pane Faria, můžete vysvětlit, proč došlo k přesunu těchto eh, dvou bodů z odpolední části na dopoledne? My jsme o tom nevěděli. Dohodli jsme se se sekretariátem, abychom eh, rovnoměrně rozložili počet bodů k hlasování mezi obě části, čili Jde o to, aby odpoledne toho nebylo tolik. A pokud, a pokud jde o problematiku plastu, tak tam byla řada kompromisů. Každopádně nejprve budeme hlasovat o otázce ke k ústnímu zodpovězení na komisi. Téma je usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu, posílení postavení občanů a budování zdravotních společností. Oteví zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o otázce k ústním zodpovězení o vzácných formocněních. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o otázce k ústním zodpovězení. Evropa, která chrání čistý vzduch pro všechny. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o otázce k ústním, k ústním zodpovězení. Iniciativa EU pro opilovače. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme na téma omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Pozměňovací návrh 46, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 47, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 213, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 231, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 232, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 31, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis dvě. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 234. Zamítnuto 242. Kde je pro? 242, Kde je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 266 a článek 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 267. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zam přijato. Pozměňovací návrh, ne, pardon, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 241, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 263, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 276, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ještě zkontrolujeme. Končím. Přijato. Dva další body odpadají. Nyní budeme hlasovat o čísle 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. stránka 10, poznací návrh 278, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Budeme hlasovat také o kompromisu 4b, kdo je pro, proti, zdrželi se, ještě ověříme. Končím hlasování. Přijato. Další stránka, kompromis 6, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 354, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. To je identické s Pozvací návrhem 355. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Stránka 16. 28. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Neviděla jsem EKR, ale myslím, že bylo při, přijato. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Strana 22, kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 475. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ekon 25 Aitre 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 476. Tady máme oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 477. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 478. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ekon 26 a ITRE 56. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 480. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Ověříme. 480. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A kde 58 odpadá, kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 490. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Strana 29. 522. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? Ověříme. No, Končím hlasování. Zamítnuto. tedy 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 526, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Přesuneme se na stránku 37. Pozměňovací návrh 621, 622, 23, 24 s ústním pozměňovacím návrhem od zpravodaje, který máte k dispozici v písemné podobě. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Eh, musím se zeptat, jestli jsou nějaké námitky. Pokud ne, budeme hlasovat s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Čili kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A kdy 79, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Strana 44. A kde jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jste, nezvedli jste ruku, takže a kde jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Jsme na stránce 44. Nyní Ekon 1 a ITRE 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Ekon 2 a ITRE 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme? Končím hlasování. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevěděl jsem tak, že ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. ITRE 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. AGRI 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozdělcí návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Fischery 1, pardon, Pech 1, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ITRE 3, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 59 odpadá, takže číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 61 a i 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 64, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Ekon 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 7, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Rybolov 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 8, kdo je pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto? 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? A kdy 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme? Myslím, že bylo přijato. Končím hlasování. Přijato. Rybolov 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 70. Ne, takže číslo 5. A a agri 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Je tedy 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Rybolov 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. strana 48, pozměňovací návrh 9 a Ekon 5. Jde pro, proti, zdrželi se, ověříme. Jedná se o pozměňovací návrh 90. Končím hlasování. Přijato. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Agri 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Rybolov 11. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pardon, zamítnuto. I T13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. I T24, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. I T21, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Agri 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. I T16, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. I T14, pro? Proti? EPP? Kdo je pro? Provedeme to ještě jednou, takže je tady 14. Kdo je pro? Přijato. Vy jste zamítli téměř všechno, co předložilo ITRE a výbor pro rybolov. To je zvláštní, takže někdy 13 pardon, Agri 14. Přijato číslo 115, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. je 15, kdo je pro, proti, zamítnuto. 118, kdo je pro, proti. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. EPP plus 1. Zamítnuto. 119. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. A kdy 15, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Další stránka, 130. A Ekon 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Další strana 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A kdy 19? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 115. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 152. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Rybolov 12, kdo je pro, proti. Ještě jednou, rybolov 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Rybolov 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ekon 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ekon 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 179 a Agri 10, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Agri 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 180, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A kdy 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A kdy 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím. Přijato. Rybolov 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A kde 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 204, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 30, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A kdy 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 217, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 218 a Agri 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 219, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 220, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 221, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 222, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování v elektronické podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Now, now we vote on an... A nyní budeme hlasovat o stanovisku návrh nařízení parlamentu a rady týkající se udržitelného investování a rizik udržitelnosti z roku 2016. Návrh 1. Prosím, potřebuji vaši spolupráci, musíte se hlásit. Návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme.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 proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se, ověříme 46. Končím hlasování. Přijato. 47 pro,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 proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se, ověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 56 pro, proti,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 Přijato. O jeden hlas. Takže nebudeme hlasovat o 72 a nyní návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti,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 Tak ještě stanovisko o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro zprávu hranic a víza. Návrh 36 pro, proti, zdrželi se, ověříme, je tady rozpor. Končím hlasování, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, Ověříme 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji. 39 pro. Proti. Ověříme. ten rozdíl není jasný. Končím hlasování. Přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zamítnuto. 42. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Čtyřicet dva pro. Proti. Zamítnuto. 43 pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 44 pro. Proti. Přijato. 45 pro proti, přijato. Ověříme 45. Končím hlasování. Přijato. 46 pro, proti, zamítnuto. 47 pro, proti, zamítnuto.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 proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se. Ověříme sedmičku. Končím hlasování. Přijato. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se, neviděla jsem, jak hlasovalo Alde. Alde je pro nebo proti? Takže přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, ověříme 16. závěr hlasování.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 Zamítnuto. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím končí hlasování dnes dopoledne. Připomínám, že ještě nás čeká hlasování odpoledne v 16 hodin. Děkuji.